Než se pustíme do našeho prvního bodu, rád bych vám s potěšením sdělil, že v galerii pro oficiální hosty zasedla i delegace parlamentu Jihoafrické republiky. Srdečně tedy vítám jihoafrickou delegaci, která se zde účastní 14. meziparlamentního jednání mezi Evropským parlamentem a parlamentem Jihoafrické republiky. Vedoucí africké delegace paní jean marie louis fabs předseda výboru národního shromáždění jihoafrické republiky příslušnému pro obchod a průmysl doprovází ji pan thoulas mcexi předseda výboru příslušného pro mezinárodní vztahy a pět dalších kolegů z jihoafrického parlamentu. jak víte evropa a jižní afrika sdílí stejné hodnoty pokud jde o demokracii lidská práva a mnohostrannou spolupráci. jižní afrika není pouze regionální mocností ale je i nastupující mocností globální a je cenným partnerem který nám pomáhá řešit výzvy plynoucí z globální finanční a hospodářské krize. my jsme přesvědčeni že musíme prohloubit náš dialog a vybudovat ještě pevnější vztahy a spolupráci. naše dva regiony by měly postupovat společně nejen ve snaze najít cestu ven ze současné krize ale měli by rovněž pracovat na vytvoření nového globálního řízení které přinese trvalý prospěch nám všem. ještě jednou paní předsedkyně a milí kolegové z jihoafrického parlamentu buďte vítáni. nyní již přistupme k pořadu jednání